Colleagues, may you take your seats, please? Kolegové, prosím, posaďte se, začneme s hlasování. We resume our afternoon session. Začneme s odpolední částí schůze a měli bychom začít bodem 8, ale poněvadž paní Ajala je pořád ještě na cestě, tak nás požádala, abychom trochu odložili hlasování o absolutoriu pro radu a jakmile dorazí, tak eh, budeme o tom hlasovat. Proto navrhujeme, abychom začali s agenturami hlasování o absolutoriech pro agentury. Nejprve je to agentura pro léčivé přípravky, zpráva paní Makovej. Mají všichni sebou kartičky hlasovací. Dobře, takže začneme hlasováním o zprávě paní Makovej, což je Evropská agentura pro léčivé přípravky. A paní Ayala právě dorazila, omlouvám se. Vítejte mezi námi. Takže začneme s radou. Dobře. Madame Ayala's report, draft second... Zpráva paní Ayala Center týká se to souhrne rozpočtu na, za finanční rok 2010, eh, kapitola 2 Rada. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky. Konec hlasování. Because the, the machine is not very quick. Okay. We are voting amendment. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1. Týká se to zprávy absolutorium pro radu. Prosím, když chcete slovo, tak do mikrofonu. Ještě nejsme připraveni, omlouvám se. Dobře, takže ještě jednou, ještě jednou absolutorium pro radu. Hm, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? budeme hlasovat elektronicky. Konec hlasování. Návrh je přijat. Návrh 2. Ten odpadá. 3 eh, také, takže 4. Kdo je pro? Proti? Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky. Amendment 4. O návrhu 4. Návrh 4 elektronicky. Všichni odhlasovali? Konec hlasování. Přijat. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Návrh 6. Kdo je pro? Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky. 6. 6. Everybody. Všichni odhlasovali. Jeden eh, poslanec EPP navíc. Too numerous, too numerous. No, it's okay. No. Nyní je to v pořádku. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 8. Kdo je pro? Ne. Uh, sorry, um, that's... Omlouvám se. Je to moje první hlasování, tak mě omluvte za chyby. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Návrh 8. Pro? Proti? zdržel se přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 10 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že byl přijat, ale prověříme. Elektronicky prověříme návrh 10. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijat. Návrh 11 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 12 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 13 pro, proti, navrhuji elektronicky, hlasujeme elektronicky o návrhu 13. Všichni odhlasovali, konec. Návrh byl přijat. Návrh 14 pro, proti, zdržel. Opět elektronicky. Elektronicky si zkontrolujeme návrh 14. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 15 pro, proti, opět elektronicky prověříme návrh 15. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijat. Návrh 16. Je pro? Proti? Zdržel se. Elektronicky prověříme. Elektronicky návrh 16. Všichni odhlasovali. Konec. Ne, EPP opět. Jeden navíc, prosím. Jeden z EPP je navíc, takže prosím, uzavřeme hlasování. A návrh byl přijat. Návrh 16 přijat, takže teď 17 odpadá. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 19. Pro? Proti? zdržel se přijat. Návrh 20 pro, proti, aha, asi lepší elektronicky, opět, opět si porověřit návrh 20. Všichni hlasovali. Opět EPP, jeden navíc. Dobře, uzavřeme hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 21 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 22 odpadá a návrh 23 odpadá. Tudíž budeme hlasovat o e, celém návrhu, kdo je pro a elektronicky. Elektronicky hlasujeme o celém návrhu. Všichni hlasovali. Konec hlasování. E, návrh je přijat jednomyslně. Blahopřejeme zpravodajce. We continue with... Budeme pokračovat s bodem 9, což je Evropská agentura pro léčivé přípravky, což je zpráva paní Makovej. Začneme s návrhem 2 a 3, které jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. Ústní návrh zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Nyní hlasujeme o návrhu eh, eh, rozhodnutí, je pro. Všichni hlasovali elektronicky, tedy pro konec hlasování. Návrh je přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí o e, účetní závěrce. Je zde nejde návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Nyní hlasujeme o celém návrhu rozhodnutí elektronicky. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Hm, návrh rozhodnutí je přijat. Teď přejdeme k návrhu usnesení. Návrh 13. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 14. Odpadá. Návrh 15. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Návrh 16, je pro, proti, zdržel se, přijat. Máme zde návrh zpravodajky, abychom hlasovali unblock pro 17 až 27. Má někdo námitky? Ne? Takže budeme hlasovat unblock 17 až 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 28. Je pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 30. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 31. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 33 a 32 odpadají. Návrh 34, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Návrh 35, pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 36, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Návrh 37 odpadá. Návrh 38, kdo je pro? Proti, zdržel se, Přijat návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh zpravodajky hlasovat en blok o návrhu 40 až 43. Má někdo nějaké námitky? Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijaty. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 45. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 47 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 48 odpadá. Návrh 49, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se, přijato. 51 odpadá. Nyní návrh 53, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 54 odpadá, 56 pro, proti, zdržel se, přijat. Mm, 57 odpadá, 58, kdo je pro, proti. Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky o návrhu 58. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 59 pro, proti, zdržel se to nebylo jasné, navrhuji, abychom elektronicky prověřili návrh 59. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Návrh je přijat. A nebylo to jasné pouze mně. Návrh 60 odpadá a nyní 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat návrh hlasovat nyní amblok o 62 až 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 66. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 65 odpadá. Návrh 67. Kdo je pro? Proti? Přijato. 68 pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 70 a 69 odpadají. Návrh 71 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 72 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 73 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 74 odpadá. Návrh 75 75 až 78. Hlasujeme unblock, kdo je pro, proti, zdržel se celý blok přijat. Návrh 79. Pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 80 odpadá a nyní další návrh hlasovat en blok o 81 až 84. Kdo je pro? Proti? Chcete prověřit, který návrh? Osmdesát čtyři? Ještě jsme ale nehlasovali o nich. Ještě jsme ne, nezačali hlasovat. Vy chcete hlasovat zvlášť o 81? Dobře, pro, proti, zdržel se přijat. 82 pro, proti, zdržel se přijat. 83 pro, proti, zdržel se přijat. 84 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 85 pro, proti, zdržel se přijat. 86 odpadá, 87, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 88 a 89 odpadají, takže 90, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 91 odpadá. Návrh zpravodajky hlasovat en blok o 92 až 94. Nejsou námitky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 1 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 6 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 7 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh zpravodajky je hlasovat unblock o návrzích 8 až 12. Má někdo námitky? Dobře, chcete zvlášť hlasovat, takže 8 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 10. Já navrhuji elektronicky, abychom hlasovali o návrhu 10. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijat. Návrh 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 12. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Teď se dostáváme ke, stanovisci, ke stanoviskům NV1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Eh, NV2 pro? Proti? Zdržel se? Přijat. NV3 pro? Proti? Zdržel se? Přijat. NV4 je mimo pole působnosti a NV5 pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky prověříme NV5. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto. NV6, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, NV7 pro, proti, zdržel se přijat, NV8 opět je mimo rámec, 8, pardon, 9 pro, proti, zdržel se přijat, NV10 pro, proti, zdržel se přijat, NV11 pro, proti, zdržel se. Elektronicky prověříme NV11. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto. NV12 už je pokryt a závěrečné hlasování elektronické o celém návrhu. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Návrh byl přijat. Blahopřejeme zpravodajce. Next item. Dalším bodem na našem programu je bod číslo 10. Absolutorium pro Evropskou agenturu pro životní prostředí. Pozměňovací na číslo 4, kde pro? Proti Ověříme elektronicky, číslo čtyři. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo dvě a tři. odpadají, takže teď ústní pozměňovací návrh paní zpravodajky, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasování o celém návrhu, elektronicky prosím. Můžete hlasovat. Hlasujeme o celém návrhu. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pan Ody. Byl trochu problém s tlumočením. Nemohli byste nám jenom přečíst ten ústní poznací návrh, abychom přesně věděli, co v něm je. Já dám slovo paní eh, zpravodajce, aby ho přečetla. having regard to its decision then made Vzhledem k rozhodnutí z 10. května 2008 a k absolutoriu z roku 2010 a také k rozhodnutí ředitele Evropské agentury pro životní prostředí. Monsieur D, are you happy with uh, the clarification? Stačí vám to, pane Ody, jako vyjasnění toho ústně pozměňovacího návrhu? don't react. So, oh. uh, any other questions on that? I suggest we move on with the... Tak, teď navrhuji, abychom uh, hlasovali o rozhodnutí pro no, účetní uzávěrce, pozměňovací návrh číslo 5, který odpadá vlastně. Pozměňovací návrh odpadá, pokud dvě a tři jsou přijaty. Tak ne. Takže hlasujeme o ústním po, po, poznávací návrhu číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. If five adopted, six falls. Then six falls. Amendment six falls. Question by Mr. Geyer. Pan Geyer. Ale eh, ta pětka přijata nebyla. pozměnací na číslo 5 přijat nebyl, takže musíme hlasovat o čís, o šestce. Tady je říkáno, že pokud jsou přijaty 2 a 3, tak odpadá pětka. Pan Gaj říká, že když eh, je přijat pozměnací návrh číslo 4, což se k mému politování stalo, tak potom odpadají dva a tři. to znamená, že nejsou přijaty, což znamená, že musíme opět se hlasovat. To, to udělala paní předsedkyně správně. Tady jde o účetní uzávěrku. Otázka jestli to vůbec možné. Since amendment 5 was... Vzhledem k tomu, že pětka byla zamítnuta, Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 6. Kdo je pro šestku? A nejlepší bude, když to eh, odhlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní elektronicky eh, budeme hlasovat o celém rozhodnutí. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní přecházíme k návrhu usnesení, pozměňovací návrh číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronické číslo 15. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronické číslo 16. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronické číslo 17. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Číslo 18. Kdo je pro? Ověříme to elektronicky. Číslo 18. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Číslo 19. Kdo je pro? Uděláme to rovnou elektronicky. Číslo 19. Končím hlasování. Přijato. Tedy zamítnuto, omlouvá se paní předsedkyně. Číslo 20, tady je návrh, aby se hlasovalo unblock, ale není s tím souhlas, takže pouze pozná se na číslo 20. Kdo je pro? Proti? zřeli se. Přijato. Takže 25. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 a 7. Ne, musíme hlasovat o 26. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Elektronicky prosím. Číslo 27. Hlasovali všichni. Přijato. 28. Ověříme elektronicky. Číslo 28. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh k odstavci 4 paní zpravodajky. Chce někdo, aby ta paní zpravodajka tady přitětla na hlas? Ne. Tak navrhuji, abychom hlasovali, kdo je pro. Proti. Drželi se. Přijato. 29. Kdo je pro? Ale budeme hlasovat elektronicky. 29. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 30, kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky, číslo 30. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Teď je tady návrh na blokové hlasování, námitka, takže Budeme hlasovat jednotlivě. Nejprve 31. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky. 31. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 32. Elektronicky Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 33. Elektronicky prosím, kdo je pro. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 34 a 35 a 36 jsou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 napravo. Proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky 41. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 42. Pro, proti. Ověříme elektronicky. Číslo 42. Končím hlasování. Přijato. 43 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronické číslo 44. Končím hlasování. Přijato. 45 pro, proti, Drželi se. Podle mě je to stejná většina, takže přijato. 46. Bude pro. Proti. Drželi se. Přijato. 47 odpadá. 48. Bude od, pro. Proti. Přijato. Návrh na blokové hlasování. Nejde to. Takže 49 je pro, proti, drželi se přijato. 52, 50 a 51 odpadají. 53, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 54, pro, proti, Ověříme elektronicky 54. Končím hlasování. Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti. Elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 55. Ne pro. Proti. Elektronicky prosím. 55. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 56. Ne pro proti, že se přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 60 odpadá. 61 až 64. Návrh na blokové hlasování není přípustné. 61 pro, proti, zdrželi se Přijato. 63 a 62 odpadají. 64. Kdo pro? Proti? Drželi se. Ověříme elektronicky, prosím. 64. Může, končím hlasování. Přijato. 66. Kdo pro? Proti? Drželi se. Přijato. 68 pro, proti. Není to úplně jasné, a věříme elektronicky 68. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 67. Jde pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. První část 67 odpadá, druhá část je doplnění. Budeme hlasovat o Budeme hlasovat o čísle 65. Kdo je pro? proti, ověříme elektronicky číslo 65. Můžete hlasovat, končím hlasování. Přijato. 69. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Nyní návrh na blokové hlasování, námitky. Takže 72, je pro? Pro, proti, drželi se. Přijato. 73, je pro, proti, drželi se. Přijato 74, kdo pro, proti, drželi se. Přijato 75, kdo pro, proti, drželi se. Přijato 76, kdo pro, proti, drželi se. Přijato 77, odpadá. 78, tady je ústní pozměňovací návrh od zpravodajky. Chce to někdo přečíst na hlas? Ne. Kde pro? Proti. že se. Přijato. 79 odpadá. Námitky k blokovému hlasování, které následuje. Číslo 80, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 81, pro, proti, drželi se, přijato. 82, pro, proti,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 Pozměňovací na číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Námitky k blokovému hlasování. Dobře, tak číslo 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 12. Chcete ověřit eh, elektronicky? Tak číslo 11. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 24 hlasů pro. 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 13 ne pro, proti, drželi se, přijato. 14 ne pro, proti, drželi se, přijato. nv 1, oddělené hlasování eh, na žádost zpravodajky, nejprve první část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky. Hlasujeme o druhé části NV1. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. NV2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme elektronicky, takže NV2. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. NV3, byl pro, proti, drželi se, přijato, NV4, pro, proti, přijato, NV5, mimo rozsah působnosti, NV7, ne pro, proti, drželi se, přijato, NV8, ne pro, proti, drželi se, zamítnuto, NV9, Oddělené hlasování na žádost zpravodajky nejprve první část. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to elektronicky, takže o druhá. Druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. NV10 je pro, proti, zdrželi se Přijato NV11 a 12, to už bylo pokryto a nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Elektronicky prosím, hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji paní zpravodajce a teď přecházíme k následujícímu bodu. Item 11. Bod číslo 11 Zpráva o eh, Evropské agentuře pro bezpečnost potravin paní Makovej. Budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí o udělení absolutního Pozměňovací návrh 2 až 3. Identické, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi přijato. Ústní návrh zpravodajky, kdo je proti, pro, proti, pardon, zdrželi, přijato. Elektronicky návrh rozhodnutí jako celek. Otevírám hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Návrh čtyři Návrh rozhodnutí o účetní uzávěrce, kde pro, proti, přijato elektronicky. Návrh eh, rozhodnutí jako celek. Končím hlasování. Přijato. Dále zase návrh blokového hlasování. Ne. Tedy návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 12 pro, proti, elektronicky ověříme. Návrh 12. Končím hlasování. Přijato. Návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. Návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 16, pro, proti. To nebylo jasné, elektronicky ověříme návrh 16. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Návrh 17, ústní návrh zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti, želi přijato. 18 padá, e, návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 20 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 21, kdo je pro, proti, drželi přijato, návrh 22, pro, proti, drželi přijato, 23 až 28, návrh blok, návrh, námitky, ano, takže budeme hlasovat odděleně, návrh 23, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi přijato, návrh 24, pro, proti, zdrželi přijato, 25 pro, proti, zdrželi přijato, návrh 26 pro, proti, zdrželi přijato, návrh 27, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, 28 pro, proti, zdrželi přijato, 28 pro, proti, zdrželi přijato, 20, 30 padá, 31, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 31 padá, 33 pro, proti, zdrželi, přijato. 34 Tady je žádost o dělené hlasování. Budeme hlasovat o první části. Kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. Druhá část, část návrhu 34, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. 35, pro, proti, zdrželi, přijato. 36, pro, proti, zdrželi, přijato. 37, pro, proti, zdrželi, přijato. 38, pro, proti, zdrželi. To nebylo jasné. Ověříme elektronicky 38. Prosím, končím hlasování. Přijato. 39, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 40 pro, proti, zdrželi, přijato. 41 pro, proti, zdrželi, přijato. 42 padá. 43, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 44 pro, proti, zdrželi, přijato. 45 pro, proti, zdrželi, přijato. 46 padá číslo 47, kdo je pro, proti, drželi, přijato. 48, pro, proti, drželi, přijato. 4, návrh blokového hlasování 49 až 53 námitky jsou. Tak budeme hlasovat 49, kdo je pro, proti, přijato. 50, pro, proti, drželi, přijato. 51, pro, proti, zdrželi přijato 52 pro, proti, zdrželi přijato 53 pro, proti, zdrželi přijato 54 pro, proti, zdrželi přijato 55 padá, 56 bude pro, proti, Elektronicky ověříme 56. Končím hlasování. Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 58 proto padá. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Přijato. Další návrh blokového hlasování, nějaké námitky. 61, 63, můžeme en blok. Pro, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k návrhu 64. Kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 65. Kdo je pro, proti, zdrželi přijato, 66 pro, proti, zdrželi přijato. 67 padá, 68, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 69, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 70, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato 71, pro, proti, zdrželi, přijato 72, pro, proti, zdrželi, přijato 73, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato 74 padá, 75, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. pět, Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. šest, Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. sedm, Pro? Proti? Zdrželi? Přijato návrh blokového hlasování nějaké námitky. Návrh číslo 8, kdo je pro? Proti, zdrželi, přijato. 9, kde je pro? Proti, zdrželi, přijato. Návrh 10, pro, proti, zdrželi, přijato. Stanovisko výboru pro životní prostředí. Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. NV2. E, žádost o dělené hlasování. Budeme hlasovat o první části NV2. Kdo je pro? Proti, e, zdrželi, přijato. Druhá část NV2. Kdo je pro? Proti. Elektronicky ověříme druhou část NV2. Hlasovali všichni. Končím hlasování. to. NV3, kdo je pro, Kdo je proti, zdrželi přijato. NV4, pro, proti, zdrželi přijato. NV5, pro, proti, zdrželi přijato. NV6, pro, proti, zdrželi přijato. NV7 je mimo uh, zprávu, kdo je eh, NV9, kdo je pro, kdo je proti. Přijato NV10, kdo je pro, proti. Elektronicky věříme NV10. Končím hlasování. Zamítnuto. NV11 je už pokryto. A nyní hlasování o návrhu usnesení jako celek. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaj. A pak máme ještě jedno hlasování, bod 12, návrh zprávy o zvláštní, zvláštní zpráva číslo 2. To je zpráva pana Rivellini. Zpravodaj žádá o slovo. Pane Rivellini, máte slovo? Já taky chci být sympatický ke kolegům a nechci tedy to protahovat a přejít hlasování. Nicméně musím něco říci. Já jsem se snažil akceptovat všechny pozměňovací návrhy kolegů, eh, jenom jeden ale ten se mi nebyl jako relevantní a eh, takže to by nezapadalo do ducha eh, mé zprávy. Ale poslední důležitá věc ještě. Chtěl bych vám sdělit, eh, tak jak i požádal kolega Skilakasi, tak hlaso, chce hlasovat odděleně u návrhu 5 kolegy nějala. První část až po přístup k financování a druhá část eh, ta by měla eh, eh, snížit ty požadavky na spolufinancování. Takže pokud jde o EPP, tak zde tedy takže já, my jsme pozitivní vůči tomu, takže já samozřejmě Eh, jsem zcela jinak vstřícný eh, jakýmkoliv návrhům, jak urychlit celou tu proceduru. Děkuji, pane Rivelíny. Někdo další se hlásí o slovo paní Ajala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom jsem chtěla hmm. zareagovat na pana Rivelínyho a připomenout, v podstatě to se i reflektuje ve hlasovacím na eh, seznamu můj návrh 23 a 3, eh, to bude vlastně 12a, eh, navíc na místo 12a nového a mm, potom místo 4a nový bude 15. Takže my jsme se dohodli již na těchto výměnách s panem Rivelinem předtím. Dobře, je to tak, děkuji. Comments? Jaké další komentáře? Ne, takže budeme hlasovat. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh číslo dvě. Pro? Proti? Ověříme elektronicky návrh číslo dvě. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Návrh číslo tři. Je, je nějaká námitka, abychom hlasovali? Návrh od návrhu 3 až po 17 uh, unblock. Máte něco proti tomu nebo ne? Dobře, takže budeme hlasovat o návrhu 3. Bude pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh číslo 4. Eh, nebudeme hlasovat číslo 5. První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část návrhu 5, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Číslo 6 pro, proti, zdrželi přijato. 7 pro, proti, zdrželi, přijato. 8 pro, proti, zdrželi, přijato. 9 pro, proti, zdrželi, přijato. 10 pro, proti, zdrželi, přijato. 11 eh, pro, proti, zdrželi, přijato. 12 pro, proti, zdrželi, přijato. 13 pro, proti, zdrželi, přijato. 14 pro, proti, zdrželi, přijato. 15 pro, proti, zdrželi, přijato. 16 pro, proti, zdrželi, přijato. 17 pro, proti, zdrželi, přijato. Teď přejdeme ke stanovisku Regi, Regi 1. O tom se bude hlasovat, o Regi 1, kde je pro, pro, proti, přijato, regi 2 pro, proti, zdrželi, přijato, regi 3 pro, proti, zdrželi, přijato, regi 4 pro, proti, elektronicky ověříme regi 4. Hlasovali všichni, končím hlasování. To je zamítnuto. Regi 5. Od žádost oddělené hlasování první část Regi 5 pro, proti, elektronicky ověříme první část, Regi 5. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, Regi 5, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Regi 6, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Regi 7, pro, proti, zdrželi přijato. Regi 8, pro, proti zdrželi přijato, Regi 9 pro, proti zdrželi přijato, Regi 10, to se udělené hlasování první část, Regi 10, kdo je pro, proti zdrželi přijato, druhá část, Regi 10 pro, proti elektronicky ověříme druhou část, Regi 10, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Koneč závěrečné hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Gratuluji zpravodaji. Oké, okay, collega's. Laat ons... Uh... Kolegové, můžeme přejít k dalšímu bodu programu, to je bod číslo 13. Doufám, že bod číslo 13 pro vás, ta 13 pro vás není nešťastný, nešťastné číslo. Bude to slyšení kandidáta Roma, rumunských eh, úřadů na eh, člena účetního dvora. Prosím o klid. Toto je postup, který jsme museli projít už několikrát letos. Jsem si jist, že víte, jak to chodí. Teď dáme slovo panu Leonardovi Orbanovi na pět minut, aby nám řekl něco na úvod a potom našemu zpravodaji na toto téma paní Ayala Sander a poté jednotlivým frakcím, aby položili otázky. Pan Or, pane Orbáne, vítejte, je to pro vás důležitý milník a přeji vám hodně štěstí a rá, chtěli bychom se vyslechnout váš úvodní příspěvek. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že je mi velkou ctí, že tady mohu být. Můj profesní život je otevřená kniha. Téměř 19 let se zabývám evropskými otázkami na národní a evropské úrovni a už 10 let se zabývám eh, managementem, managementem veřejných financích a kontrolou. Od roku 2001 nejprve jako zástupce hlavního vyjednavače a poté jako hlavní vyjednavač pro vstup Rumunska do EU a jako takový jsem byl zodpovědný za koordinaci příprav mé země na vstup do EU ve všech kapitolách jednání, včetně finanční kontroly. Implementace ustanovení v této kapitole mělo vliv na modernizaci finančního řízení a fiskální kontroly v Rumunsku. Jeden příklad. Ehm, týká se to externího auditu. Já jsem se účastnil eh, přijímání nové legislativy o rumunském účetním dvoru, což přispělo k modernizaci této instituce v souladu s evropskými standardy. Od roku 2007 jako člen Evropské komise zodpovědný za multilingualismus jsem koordinoval aktivity tří generálních ředitelství překlad, tlumočení a oficiální eh, vě, úřední věšníky. A byl jsem zodpovědný za multilingualismus v rámci DGRAC. V této funkci jsem ehm, viděl, že rozpočtové zdroje dávány k dispozici těmto generálním ředitelstvím byly efektivně využívány, jak z hlediska vnitřního, tak vnějšího auditu a e, výroční zprávy byly řádně zpracovávány. Kromě toho, jako člen kolegia komisařů jsem se účastnil postupu udělování absolutoria. V roce v září 2011 jsem byl jmenován ministrem pro záležitosti EU a v této funkci jsem zodpovědný i za horizontální koordinaci eh, absorpce strukturálních kohezních fondů pro Rumunsko. Mezi mými povinnostmi, jinými povinnostmi jsem koordinoval implementaci doporučení auditorských misí provedených rumunskými auditorskými orgány a Evropskou komisí. E, spolupracoval jsem úzce s Ministerstvem veřejných financí na přijímání národní legislativy o prevenci, identifikaci a sankcí e, nesrovnalostí které se vyskytly při využívání evropských nebo národních fondů, tak, aby eh, byl zachován princip eh, eh, kvalitního řízení veřejných prostředků. Koordinoval jsem horizontální činnosti, abych zajistil řádné fungování systému řízení a kontroly evropských fondů. Mnívám se, že moje dlouhodobá profesní aktivita v oblasti za evropských záležitostí mi dává Eh, dostatečné znalosti a zkušenosti o řízení systému evropských fondů. Proto věřím, že pokud mě potvrdíte, tak mé zkušenosti na národní i evropské úrovni eh, přinesou důležitou předanou hodnotu pro činnost Evropského účetního dvora. Děkuji vám. Děkuji, pane Orbán za toto úvodní prohlášení. Nyní dám slovo paní Ayala Sanders. Já bych navrhoval, abychom nejprve kladli otázky a pak je, na ně pan Orbán odpoví. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Orbáne, na tomto slyšení. Je pravda, je to vlastně poprvé v historii účetního dvora, kdy bývalý komisař kandiduje, nebo je, jeho kandidatura se předkládá, předkládá ho jeho vláda na funkci eh, člena účetního dvora. Je to nová situace. A jak si můžete asi představit, a i vzhledem k tomu, že nyní pracujeme na otázkách eh, konfliktu zájmu, tak já budu mít určité otázky právě eh, na toto téma, jak budete zvládat tuto situaci střetu zájmu kdy hm, vlastně eh, vy máte být eh, budoucím členem účetního dvora, jak navrhuje Rumunsko, a vy jste ale byl komisařem a nyní byste měl tedy eh, hm, kontrolovat komisi a přitom jste předtím byl komisařem, členem komise, takže tady je to věc, kterou je třeba se zabývat. A za druhé, možná mi to objasníte, asi po eh, sedmi měsících, co jste eh, tedy opustil funkci, mm, tak vy potom hned jste se stal ministrem pro evropské záležitosti a máte konkrétní mandát eh, zlepšit absorpci evropských fondů v Rumunsku. A nyní pokud všechno tedy půjde dobře, což doufáme, tak byste se měl stát členem účetního dvora, který také kontroluje čerpání eh, eh, ze strukturálních fondů, z regionálních fondů, eh, včetně vaší země, jak víte, vaše země v posledních měsících měla problémy právě s čerpáním fondů, takže bych ráda, abyste nám to objasnil. Moje otázka tedy je, jak si myslíte, že zachováte nezávislost, poněvadž eh, když jsem si přečetla vaše odpovědi na toto téma, tak vy zde eh, to argumentuje, argumentuje především tím, že nejste členem Eh, žádné politické strany, že jste bezpartijní, ale nezávislost eh, člena účetního dvora není pouze nezávislost politická, ale finanční, ekonomická i národnostní nebo národní. A víte, že to je důležité teď i v kontextu reformy účetního dvora. Takže Mm, vy jste měl dva takové mandáty. Jednak jste byl ve funkci komisaře za svou zemi a potom jste byl ministrem, nebo jste ministrem pro evropské záležitosti, máte na starosti e, strukturální fondy e, a teď byste měl to kontrolovat. E, jak byste tedy si myslel, že si zachováte nezávislost? A dále, já předpokládám, že tady je takový rozpor, aspoň vy jste odpověděl na to, ano ale první eh, otázka. Eh, tam říkáte v té odpovědi, že jste eh, prošel tím postupem absolutoria. Vy jste tehdy měl na starosti multilingvismus, to bylo pouze 1% rozpočtu, ale potom tam se vás také ptáme, zdali jste Eh, té otázce čtyři, zdali jste někdy prošel absolutoriem a tam říkáte, že ne, to je v rozporu, to je možná problém spíš formulanční, nebo mm, tomu špatně rozumím, takže možná byste nám to mohl objasnit. A závěrem, v souvislosti s tím, jak hodláte rozvíjet e, svoji funkci e, v účetním dvoru, e, Eh, chtěla bych se za vás zeptat eh, v souvislosti s budoucností tohoto účetního dvora. Vy eh, zde hovoříte o tom výkonnostním auditu a auditu podle výsledků a hovoříte i v, o souvislosti s národními systémy no, účetních kontrol nebo auditu. Vy jste byl ministrem pro evropské záležitosti a měl jste i dříve na starosti eh, posilování auditu, tedy kontrolních činností, včetně boje proti podvodům. A, takže se vás ptám tedy, jak to teď vypadá v Rumunsku s eh, tím mechanismem, eh, na kterém jste se podílel, který jste budoval a jak hodláte toto využít ve své funkci případného člena účetního dvora. Děkuji paní Ayala Sender. A ještě mám dalšího řečníka. Ano, Jan, ještě Salakakis a Mulder, Ingeborg. Někdo za socialisty? Ne. Dobře. Takže Pane Orbane, prosím, můžete odpovědět na otázky paní Ayala Sender. Za prvé chci vám poděkovat za otázky. Ehm, vy jste hovařila eh, v mateřštině, takže dovolte, abych také hovořil v mateřštině. Já jsem měl na starosti multilingvismus a vždycky jsem propagoval Eh, všechny jazyky Unie, včetně rumunštiny. Um, mi-ați adresat uh, o serie de întrebări și voi... Eh, paní Sender, vy jste mi položila několik otázek. Já se pokusím mm, na ně stručně odpovědět. Vaše hlavní otázka se týká způsobu, jak eh, já se vyhnu případnému budoucímu eh, střetu zájmu, pokud tedy samozřejmě odsouhlasíte eh, moji kandidaturu na funkci člena účetního dvora. Musím hned na začátku vyjasnit, že já bych požádal předsedu účetního dvora, aby mi dal takové úkoly, které by nějakým způsobem se nepřekrývaly s těmi úkoly, které již jsem plnil, jakožto minister zodpovědný za evropské záležitosti, či jako mm, komisař v Evropské komisi. bude takový můj zvláštní požadavek, který bych předložil předsedovi účetního dvora, tak, abychom se vyhnuli diskuzi na toto téma. Nicméně ještě musím říci jednu věc. Během celé mé profesní kariéry jsem vždy se choval nezávisle, nezávisle na všech možných zájmech já jsem prokázal politickou nezávislost. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a nejsem ani teď členem žádné strany, ale i ekonomicky není žádná pochyba o nějakém možném ekonomickém vlivu na mou osobu, což tedy eh, eh, platí tedy i eh, o případných vlivech eh, ze strany vlády, tedy národních vlivech. A tak jsem i vždy jednal, vždy jsem hájil evropské zájmy především. A samozřejmě, když jsem obhajoval evropské zájmy, tak zároveň potažmo jsem obhajoval zájmy vlastní země. A teď, pokud jde o problémy mé země. Je pravda, nyní ano, máme problémy v oblasti zprávy eh, komunitární, eh, hospodaření s komunitárními prostředky. To je velký problém. Podle mě hlavní příčinou je nedostatečná administrativní kapacita. Orgány nemají dostatečné kapacity spravovat prostředky a tento nedostatek vedl k velkým potížím, které pořád ještě zažíváme. A je třeba tedy nejprve posílit kapacity správních orgánů. Pokud ne, tak Rumunsko těžko tuto situaci bude moci zlepšit. To je důvod, proč jsem nedávno navrhl Evropské komisi, abychom společně se snažili nalézt řešení, tak aby eh, i eh, platová úroveň všech zaměstnanců byla mm, přijatelná, protože nyní jeden z největších problémů jsou právě rozdíly mezi platy, eh, mezi platy mezi úředníky z různých rezortů. i na podobných funkcích eh, existují velké rozdíly, až třeba trojnásobné rozdíly platů mezi úředníky různých ministerstev a rezortů. Což znamená, že vždycky nejlepší odborníci začali pracovat, eh, radši pracovali pro ministerstvo, které platí nejlépe, ať je to životní prostředí, eh, doprava, práce, sociální věci a další oblasti. Hm, mají problém, nemají odborníky. A výsledky znáte velice dobře. Také i jsme měli velké problémy e, s veřejnými zakázkami. Hodně z toho jsme již vyřešili, ale je zřejmé, že musíme ten problém ještě e, řešit. Mám takový jeden příklad. Jde o to identifikovat takové globální mechanismy, které by mohly identifikovat, zabránit a bojovat s konflikty zájmu v tomto systému. Když určité mechanismy jsou zavedeny, ale nestačí, je třeba je posilovat. Stejně tak je třeba zlepšit eh, know-how a zkušenosti příjemců, protože často naši e, příjemci nejsou schopni nakládat s těmi prostředky. A podle mě je třeba i posilovat e, aktivity e, v oblasti boje proti podvodům. My jsme přijali určitá opatření v gesci Ministerstva pro evropské záležitosti a také se ptáte na Eh, rozpočtové absolutorium. Víte velice dobře, že jakožto komisař jsem nepřímo eh, zasahoval do tohoto procesu absolutoria, nikoli přímo, pouze nepřímo, a to ve dvou oblastech. Nejprve jsem mm, byl zapojen do mm, monitorování nebo sledování toho, jak generální ředitelé eh, eh, zvládali mm, tu proceduru absolutoria. A mm, vždy jsem eh, zdůrazňoval, že absolutorium, rozpočtové absolutorium je jeden ze způsobů, jak i aplikovat doporučení z auditu. A potom ještě jsem do toho zasahoval na úrovni eh, kolegy a komisařů, kde se několikrát diskutovalo na toto téma. A samozřejmě jsem v tomto procesu měl určité úkoly, protože jsem byl komisařem, tedy podílil se na rozhodování. Musím zdůraznit ještě, že naše ministerstvo pro zahraniční věci bylo vytvořeno v září 2011, takže eh, nelze teď hovořit o nějakém absolutoriu za, jeho, za dobu jeho existence. Také se ptáte na budoucnosti eh, kontrolních funkcí na národní úrovni. Podle mě potřeb, musíme ještě eh, tyto kontrolní funkce na národní úrovni skonsolidovat. Říkám to otevřeně. Naše kontrolní orgány v Rumunsku postupně tedy se učí vůbec, jak zacházet s určitými situacemi, jak identifikovat chyby například, jak reagovat na případy, kdy existuje podezření podvodu. Je to proces, který je třeba ještě skonsolidovat, posílit a je jisté, že tady spolupráce mezi naším eh, Národním kontrolním úřadem a účetním dvorem je v tomto velice důležitá. Je třeba, aby se především zharmonizovala používaná metodika. Je třeba, aby eh, si eh, tyto dva úřady vyměňovaly zkušenosti a určitě já myslím, že z toho um, budou mít prospěch všechny národní kontrolní úřady, včetně toho rumunského. Doufám, že jsem zareagoval na všechny vaše dotazy. Děkuji. Já jsem tady byl velice flexibilní, pokud jde o čas, eh, protože jsem věděl, že to byly vlastně tři otázky a že kandidát eh, potřeboval eh, hodně času, ale teď na otázku jednu minutu a dvě minuty na odpovědi, takže nejprve paní Kresle za největší politickou skupinu EPP. Ne, ne, pan Odi. Pan Odi, omlouvám se. Ne, můžeme mluvit před mnou, je to moje šéfka. Pane Odi, máte slovo, děkuji. Minutu máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za ta upřesnění. Já mám na vás tři otázky. Vaše eh, kontrolní dovednosti. Podle smlouvy členové účetního dvora buď vzešli z nějakých tedy externích kontrolních úřadů, což není váš případ, anebo musí mít zvláštní kvalifikace právě pro funkci Eh, člena účetního dvora, když si přečteme mm, vaše zkušenosti, tak z toho hned nemám ten pocit, že máte nějaké takové zkušenosti, respektive specifickou kvalifikaci v auditu v soukromém či veřejném sektoru. Můžete nám tedy upřesnit, jaké konkrétní kvalifikace máte pro tuto funkci? Druhá otázka se týká hospodaření s evropskými fondy a to především operační program eh, pro rozvoj lidských zdrojů, mm, což je velice významný program na leta 2010-2011, ze kterého čerpala vaše země 2 miliardy, což je to asi 2 miliardy euro celkem. A vy, poté, co jste eh, skončil jako komisař, tak jste byl poradcem prezidenta pro evropské záležitosti, než jste potom byl jmenován ministrem v nové vládě a já eh, vám přečtu takové prohlášení premiéra Ponte, který říká, že pokud je o tento program, tento program, ten operační eh, program rozvoje lidských zdrojů, je třeba pochopit, že v roce 2010 2014 eh, všichni brali peníze z tohoto programu bez kontrol, bez zájmu, bez eh, vůbec schopnosti prokázat, jak hm, ty prostředky použili a eh, ty jsou určeny ale přece pro rozvoj lidských zdrojů, ale každý si bral ty peníze z fondu jako platy, jako mzdy, já to opakuji. Hm. Já tedy se ptám hm, pana ministra Orbána, vy jste řekl, že eh, tam i dokonce to byl plat 10 tisíc euro, který byl brán a pan eh, ministr Orbán někdy o tom mluvil sice, ale nikdy nebyly přijaty žádné opatření a teď jsme se dostali do extrémní situace, kdy Evropská komise pozastavila všechny platby. A já se ptám, vy vůbec eh, jste obeznámen s těmito dysfunkcemi a proč jste nepodal demisi, pokud jste o tom věděl a proč vy z titulu tak významné pozice jste s tím nic neudělal. A poslední otázka. Zdali ve vaší politické kariéře, která je úctyhodná, zdali jste e, někdy narazil na nějaké podvody? které jste svým způsobem, tedy nějakým způsobem tedy neodhalil nebo ne, ne, e, nezveřejnil a nebojoval jste s nimi. Vy my jsme eh, měli slyšení s kandidáty, o kterých jsme viděli, že lhali a nám to samozřejmě potom vadí, když máme v určitém dvoru lidi, kteří eh, eh, kromě tedy ještě třeba odborných nekompetencí, tak ještě měli etické problémy. A já se ptám, narazil jste někdy na nějaký podvod, který jste nezveřejnil, respektive jste okryl, pane Orbane? Děkuji, já Opět budu odpovídat eh, rumunsky. Nejprve tedy k těm eh, mým eh, odborným kompetencím. Už jsem na to upozorňoval ve svém úvodním vystoupení, že jsem přispěl svým dílem k, k vyjednávání o vstupu Rumunska do EU. Během té doby v Rumunsku proběhla velmi radikální změna. Například byl zaveden externí audit v Rumunsku a to všechno proběhlo pod mou přímou koordinací. Druhá fáze potom se týkala mého působení v Evropské komisi. Už jsem to také říkal. Já eh, jsem eh, musel eh, přijímat na základě zpráv auditorů opatření na nápravu. Musel jsem hledat řešení problémů, které se vyskytly eh, s platbami od eh, září 2011. Jsem eh, také ministrem. A od té doby mám také zkušenosti s auditorskými zprávami. Bohužel většina z nich byla Eh, negativních a to si uvědomuji si, že, to, že si to vyžaduje velmi velké změny v této oblasti. Ten závěr z toho, který já činím, že moje zkušenost s kontrolami a s audity je hlavně v porozumění, jak, se, jak tyto procesy fungují. A dále se to týká také ehm, regulace v této oblasti nebo legislativy. Já sám jsem eh, se podílel na přijímání rozhodnutí která přispěla k tomu, aby mohly probíhat kontroly auditorů nebo aby potom byly implementovány jejich eh, výsledky v různých oblastech. A samozřejmě to všechno eh, také eh, souvisí s těmi sektorovými operačními programy pro lidské zdroje, o kterém jste hovořil. Potom, co se mě ptal, proč jsem nerezignoval v okamžiku, kdy jsem mm, Eh, si uvědomoval, že ne, eh, všechny věci se změnily. Já jsem to neudělal, protože i nadále věřím tomu, že mohu eh, pomoci celému procesu, takže bych také mohl k tomu dodat, že ta moje koordinace se týká horizontálních aspektů. Měl jsem na starosti jenom jeden operační program, to je ten program pro technickou pomoc. Takže moje pravomoci v této oblasti jsou omezené, ale i tak neustále se snažím o zlepšení v této oblasti. Zrovna teď se nacházíme v situaci, kdy po té, co Evropská komise provedla audit eh, týkající se procesu a programu, tak eh, vyšlo najevo, že bude ještě potřeba provádět eh, velké změny a já se na těch změnách podílím a snažím se je ovlivnit tam, kde to spadá do mých pravomocí. Kromě toho eh, si myslím, že jsem také osobně mohl zapůsobit na to, aby ty změny byly provedeny. Už teď můžeme konstatovat určité zlepšení, protože ne všechny programy byly pozastaveny. To, ty programy jsou ve fázi před tím pozastavením eh, plateb a teď máme na lhůtu na to, abychom eh, provedli patřičné změny a abychom se vyhnuli tomu definitivnímu zastavení programu. A proto jsem eh, zůstal ve své funkci ministra, proto jsem tedy nerezignoval, přestože jsem samozřejmě o tom někdy musel přemýšlet. A poslední otázka ta eh, se ptala na to, jestli jsem se někdy seznámil s případy podvodů, o kterých jsem neinformoval eh, příslušné orgány. Já jsem eh, vždycky se snažil jednat v duchu bezúhonosti, snažil jsem se vždycky upozorňovat na problémy, se kterými jsem seznámil, na jakákoliv pochybení. A například jsem se i obrátil na e, Úřad pro boj s organizovaným zločinem. Děkuji, pan Cilakakis. In Meister waarmaken en uw vraag stellen in één minuut. Můžete Eh, ukázat, jaké máte zkušenosti pouze uh, jedné minuty, během jedné minuty. Ano, já pocházím uh, z místa, kde um, říci toho méně je často výhodou. Vy jste říkal, ne. Vy jste eh, eh, říkal, že jste se podílel na změně eh, zákona o auditu, že jste se obracel na příslušné orgány a to jste ukázal také, nebo dokládal, použil jako příklad svých zkušeností s audity. Chci vás zeptat, jak dlouho, jak dlouhá byla tato role, nebo jak dlouho jste se tím zabýval? Byly to dny, týdny, měsíce? Kolik eh, práce jste tomu věnovali, nebo bychom mohli posoudit eh, eh, množství zkušeností, které s tím máte? A druhá otázka. V, Rumunska, v Rumunsku, podobně jako v jiných zemích, je velký problém s korupcí. Jak hodnotíte práci soudního systému a policie? Jaká je eh, vaše zkušenost za celou tu dobu? Řekl byste, že Rumunsko má velké problémy, nebo byste to posuzoval jako běžnou věc, eh, která se vyskytuje všude, pane Orbáne? Jenom eh, velmi stručně, já vám eh, odpovím anglicky, abych byl co nejstručnější. Nejprve k té první otázce. Já jsem pracoval více než rok na, těch, na tom vyjednávání o příslušné kapitole přístupové. A co se týče té změny zákona o eh, rumunském účetním dvoru nebo kontrolním orgánu, to byl ještě delší proces, protože to bylo velmi obtížné prosadit a změnit eh, obsah eh, příslušné legislativy. Byl eh, to problém vymezení pravomoci jednotlivých orgánů a vůbec vymezení role externího auditora, tak jak mm, to teď máme v podobě toho nejvyššího kontrolního úřadu v Rumunsku. A co se týče korupce, Asi víte, že tady eh, funguje mechanismus spolupráce a verifikace. Já jsem často vyjadřoval eh, svůj postoj k té věci. Paní Makovej je tady také přítomna, my jsme se o tom mnohokrát bavili. Ale já vám k tomu mohu říci, že máme teď k dispozici zprávy komise a já vám mohu říci, že naprosto sdílím závěry které, ke kterým komise dospěla eh, v těch různých oblastech fungování, to se týká fungování soudnictví, boje proti korupci. Takže já s tím souhlasím. Tam se říká, že došlo k určitému pokroku, ale eh, přesto se tam konstatuje, že je potřeba na tom dále pracovat tak, aby ten proces byl nevratný. Děkuji, paní Gresle. Děkuji, pane Orbane, ráda vidím staré známé. Rumunsko má teď značné problémy se strukturálními fondy, které máte také částečně na starosti. A došlo tedy k pozastavení eh, plateb těch čtyřech programů, protože byly konstatovány závažná, byla konstatována závažná pochybení a systémové chyby. A to určitě je velký problém pro Rumunsko, protože je to země, Eh, která už eh, spolufinancovala eh, projekty do výše 2 miliard euro, ve výše 2 miliard euro. A to bude relevantní pro vaše působení v účetním dvoru. Teď jsou v účetním dvoře dvě volná místa, jednak je to pro agentury a potom je to Komora pro eh, strukturální eh, fondy. A já si proto dělám určité pochybnosti, eh, k čemu by to mohlo vést, vzhledem k tomu tlaku, pod kterým teď Rumunsko je. A jaký je váš postoj k tomu? Děkuji. Pane Urbane? Děkuji za vaše, za vaše otázky. I já jsem rád, že zase mám příležitost s vámi diskutovat. Měli jsme eh, už mnohokrát příležitost hovořit například o mnohojazyčnosti a o řízení nebo zprávě rozpočtu eh, pro tuto oblast. Co se týče pozastavení plateb u těch čtyřech programů, které spadají pod eh, regio životní prostředí, transport regionální pomoc a konkurenceschopnost. To pozastavení vyplývá z následujících důvodů. Na konci června nás komise požádala o to, abychom eh, pozastavili vyplácení nebo proplácení projektu, dokud nebudou dokončeny určité audity u těchto programů a My teď tedy čekáme na vyjádření komise k těmto čtyřem operačním eh, programům. To znamená, že jsme ještě žádné rozhodnutí oficiální nedostali, čekáme na ně. Je pravda, že už od června a to trvá až dosud. Jsme mohli Eh, se byly propláceny jenom menší částky eh, z fondu soudržnosti. Byly to desítky milionů eur eh, v oblasti soudržnosti. A to také v situaci, kdy i Rumunsko pod velkým rozpočtovým tlakem, protože my musíme snížit rozpočtový deficit po 3%, to je cíl, na který jsme se dohodli s Evropskou komisí a také s Mezinárodním měnovým fondem a se Světovou bankou. Pokud máme dosáhnout snížení tohoto deficitu, tak potom se nám podaří ukončit ten postup při nadměrném schodku do konce tohoto roku. Nicméně to nebude možné, pokud Rumunsku nebudou propláceny ty eh, platby eh, příjemcům u těchto programů. My jsme hledali i nějaké jiné řešení. Například eh, u toho programu pro rozvoj lidských zdrojů eh, jsme se o to pokusili, ale musíme hledat i další řešení. Takže teď čekáme na oficiální rozhodnutí Evropské komise a samozřejmě tam to bude záležet eh, na tom, jaké budou závěry u těch jednotlivých programů. Teď vedeme velmi úzký dialog o následné fázi, tedy o tom, že bychom mohli obnovit platby u těchto programů. A k vaší druhé otázce, to už jsem eh, říkal. Já eh, jsem slíbil, že eh, požádám předsedu účetního dvora, aby mi předělil funkci, která nebude v konfliktu s tou mou vnitropolitickou funkcí. A já se také chci vyhnout jakýmkoliv pochybnostem o konfliktu zájmu. A já si myslím, že moje dosavadní činnost ukázala, že eh, mohu jednat naprosto nezávisle, ale můj závazek je požádat o to, abych dostal eh, tu funkci, která nesouvisí s mou současnou. Děkuji, Jan Mulder. Děkuji, předsedo. Um, účetní dvůr asi za měsíc a půl bude publikovat svoji zprávu a velká otázka je, zda bude pozitivní DAS eh, ano nebo ne, ale já jsem poměrně pesimistou, protože každý rok tam byla doporučení, která měla být implementována, která měly ty problémy řešit, ale v posledních 17-18 letech byl DAS negativní. Předpokládám, a problém, hlavní problém je vždy ve strukturálních fondech vzhledem k vašim zkušenostem z různých stran, co by byl váš, jaký by byl váš recept pro dosažení pozitivního DAS co nejdříve? <clears throat> Děkuji za vaši otázku. Eh, odpovědět není snadné. Eh, sám jste to řekl, již 17 let eh, je DAS negativní. Když si přečteme zprávu parlamentu o absolutoriu k rozpočtu, tak jsme skonstatovali, že míra chyb se zvýšila ve srovnání s minulým rokem až 3,7 Evropská komise eh, aplikuje více a více sankcí, daleko více než dříve, ale i přesto všechno tak se nedaří získat eh, pozitivní ujištění, pozitivní DAS. Zde je třeba vzít do úvahy několik věcí. Nejprve musím zdůraznit skutečnost, že zde je částečný rozpor mezi několika víceletým charakterem rozpočtu a víceletým charakterem, pardon, ročním charakterem DASu. Zde je třeba nalézt řešení. Míra chybovosti na konci období, když ty projekty končí, tak ta míra chybovosti je nižší než během průběhu projektu. Protože eh, to znamená určitý čas, než se provedou korekce a eh, proto tuto věc je třeba ještě promyslet. Zde ještě ke zprávě Evropského parlamentu, kde parlament žádá Evropskou komisi, aby přijala sankční mechanizmy, mechanizmy efektivních sankcí. Podle mě to je velice vhodný nástroj. Ano, je třeba penalizovat ty státy, které nejsou opakovaně schopny respektovat pravidla hry, ale na druhé straně také třeba i motivovat nebo nabídnout určité pobídky těm státům, které mají dobrou výkonnost je třeba tedy vyzkoušet všechna řešení, abychom nakonec měli pozitivní DAS. Děkuji. A nyní paní Ayala Sander. Děkuji, pane předsedo. Pan, já si myslím, že ano. E, eh, m, mm, mm, zde, mm, pokud je o ten váš eh, profil, Eh, tak eh, eh, to je mm, profil, který ukazuje, že mm, mm, máte tedy znalosti o Eh, nedostacích různých států, ale eh, samozřejmě eh, nám, našemu výboru, jde o to, aby zde existovala pečlivá kontrola mm, nad každým eurem, které se vydá, aby skutečně ten evropský rozpočet byl plněn řádně, třeba především v souvislosti se strukturálními fondy, strukturální fondy a členské státy. Vy jste ukázal a i na základě vašich znalostí, zkušeností jste ukázal, že tady je problém. My často jako parlament si stěžujeme a eh, stěžujeme si na dostatečné lidské zdroje, administrativní kapacity, na eh, všechny ty mechanismy si stěžujeme, jsou to tedy i materiální problémy. A zde, jak řekl i pan Mulde, nakonec se to vede k tomu, že ten DAS není pozitivní, protože ty problémy v terénu jsou tak obrovské, že vůbec není možné ani to vyřešit s těmi mechanismy, které máme. A já proto jenom bych vám chtěla popřát v tomto hodně štěstí. Samozřejmě ještě my budeme rokovat vaší kandidatuře, ale já doufám, že to je třeba mít eh, na paměti potom, až v případě budete ve funkci a eh, my to také budeme chtět prosazovat. Ik zou willen vragen aan de mensen in de zaal die uh, niet kunnen blijven tijdens een gesloten zitting. Děkuji, budeme uh, zasedat in kamera, takže požádám všechny, kteří uh, nejsou členy aby opustili sál, abychom dospěli k závěru co nejdříve. Ah, so now I give the floor to, or I ask if they need